Right. Can I have your attention, please? Tak věnujte mi prosím pozornost. Jsem rád, že vás mohu přivítat na dnešním zasedání. Máme trochu spoždění. Chtěl bych vás nejprve upozornit na to, že musíme dnes skončit v pět hodin, protože následovat bude eh, společná schůze s jiným výborem. Nemáme přesný harmonogram, ale bylo mi řečeno, že musíme se držet tedy toho, že skončíme v 17 hodin. Úvodem bych chtěl omluvit eh, nepřítomnost našeho eh, předsedy Žána Artuise, který by měl dorazit zhruba v půl páté. Zatím je ještě ve Francii, ale měl by dorazit co možná nejdříve. Nejprve přijetí pořadu jednání. Chtěl bych vás upozornit na to, že bod 17 eh, bude předsunut. Monika Holmajer tedy dorazí za tímto účelem dříve a bude to hned po bodě 9 zítra ráno. Takže bod 17 hned zítra ráno po bodě 9. Jsou vůči tomu nějaké námitky? Nikoli. A chtěl bych tedy ještě zopakovat, že je tedy třeba být dochvilní. Zítra, vás upozorňuji, máme ráno volby místopředsedů. Začíná to v 9 hodin ráno, takže prosím, kolegové, pokud se chcete zúčastnit těchto voleb, dostavte se zítra ráno v 9 hodin. A ještě jednou opakuji, že se musíme držet tohoto časového plánu. Teď sdělení předsedy. Žádná sdělení předsedy nejsou, takže přecházíme rovnou k bodu 3 na pořadu jednání hodnocení provádění programu ZON 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přeskumem a návrhem rámcového programu číslo 9. Naším zpravodajem je pan Torvalds a já mu dám hned slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je velice příjemné být zpravodajem pro Horizont 2020 na rozpočtovém výboru, protože tento program EU je celkem úspěšný a je tam jasná přidaná evropská hodnota. Víte, že statistiky jsou eh, takové, že každé euro vynaložené na výzkum vlastně vytvoří přibližně 11 eur v podobě eh, hospodářských účinků díky inovacím, novým technologiím a výrobkům. Míra úspěšnosti eh, v horizontu 2020 není tak vysoká jako u předchůdců. Aplikační postupy jsou totiž odlišné počítají se vlastně vylepšené aplikace jako nové, což potom vlastně znamená zdvojení práce. Financování na úrovni EU se navýšilo, ovšem snížilo se financování na úrovni členských států. Já doufám, že výbor ITRE a komise se na to zaměří Eh, to je vlastně jedna část problému a jedna část problému je věc, za kterou zodpovídáme my jako rozpočet. Strategie EU 2020 jasně říká, že bychom měli věnovat 3 HDP EU na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. To je společný cíl pro eh, Evropskou unii i pro členské státy. Pokud se seškrtávají rozpočty na národní úrovni, pak by se měl navýšit rozpočet na úrovni EU, aby se tohoto cíle dosáhlo a to je poměrně eh, obtížné, protože u rozpočtu jsme neustále pod tlakem. Toto platí i pro nadcházející rámcový program, který bude následovat po horizontu. Je třeba snažit se zachovat financování na co možná nejvyšší úrovni. Kvůli eh, omezení délky stanoviska chybí tady eh, zmínky o EFSI, ale jak všichni víme, eh, ty rozpočty nejsou vítané a my, jakožto parlament a já osobně, přidáme pozměňovací návrhy, aby se toto změnilo. Článek 50 ještě nebyl aktivován Spojeným královstvím, takže se tam nezmiňuji o Brexitu, ale mělo by k tomu dojít příští týden. Horizont 2020 bude určitě součástí jednání o Brexitu. Brexit také ovlivní následující rámcový program, protože souhraný rozpočet vlastně nemůže být sníženo více než 1% HDP. A e, tím, že odejde Spojené království, tak bude v rozpočtu méně peněz. Je tedy možné, že eh, výzkum a inovace se nepodaří eh, ponechat na stejné úrovni, nebo uvidíme, jestli Spojené království bude patřit eh, nebo bude se podílet i na příštím rámcovém programu, to zatím není jasné. Takže tady jsou některé známé, neznámé a také neznámé, neznámé, a e, nevíme, jak to tady bude e, dopadat. E, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je ve čtvrtek, není tady moc času. A to je prozatím ode mě vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní dám slovo kolegům. José Manuel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria eh, referir Děkuji, vážený pane předsedo. Já bych si dovolil zde zaujmout stanovisko, které v podstatě odpovídá tomu, co právě uvedl pan uh, Torvalds. O co jde? Eh, v případě strategie Horizontu 22 se jedná o 3 HDB, které mají být věnovány inovaci a výzkumu. A tady platí, že se jedná nejenom o soukromé eh, podniky, ale také veřejné. I podniky musí něco učinit. Strukturální fondy musí eh, samozřejmě eh, také zde působit. Jsou tady určité synergické efekty, které fungují. Ale pravdou je, že Horizon 2020 a tento Program, který čítá 80 eh, miliard, 80 milionů, promiňte, eh, eh, je určen právě na ekonomický růst a rozvoj. A ještě bych chtěl říct si na adresu pana komisaře, že tady byla realizována vynikající práce, také z hlediska otevření programu Horizon 2020 pro malé a střední podniky. Máme tam nástroje pro tyto podniky. To je velice důležité. Nikdy nesmíme zapomínat na malé a střední podniky, které jsou skutečnou páteří ekonomiky v Evropské unii. A Horizont 2020 nám může také pomáhat z hlediska společenských výzev, to znamená stárnutí obyvatelstva, integrace, sociální dimenze, humánní dimenze toto vše musí být zastoupeno v tomto programu Horizon 22. Takže myslím si, že to můžeme podpořit jako program a musí to být také eh, rozšířeno nejenom z hlediska investičních fondů a zprávy eh, jednotlivých členských států, ale jednotné to propojit také s dalšími programy, které se týkají integrace a sociálních aspektů. A pak je tady důležité slovo EFSI. I zde vnímám určité synergické efekty a doplňkovost. FC, jak se ukázalo, také přispívají k tomu, že Horizon 2020 může dosáhnout svých cílů. To znamená, že výzkum rozvoju budou sloužit ekonomice a občanům. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Garcia. Sí, muchas gracias, president. Děkuji. Eh, velice stručně. Eh, nejprve bych chtěla poděkovat eh, omluvit našeho stínového zpravodaje, protože nemohl se dostavit, ale jeho jménem tedy přednesu několik komentářů. Nejprve děkuji panu Torvalcovi za jeho stanovisko. Obecně celkem souhlasíme s tím, co tam uvádí. Horizont 2020 je program, kterému se rozpočtový výbor hodně věnoval. Sledovali jsme plnění tohoto programu nejenom z hlediska rozpočtového, ale i z hlediska toho, zda dosahujeme cílů, které jsme si vytyčili. Samozřejmě my jsme si uh, hodně věnovali právě i otázce financování. Souhlasíme uh, i s návrhy pana Torvalce, pokud jde o zlepšení horizontu 2020. Také si myslíme, že by bylo dobré zdůraznit především ten původní cíl, programu Horizon 2020 a to je eh, ta takzvaná vědecká excelence. Myslíme si, že to je záležitost, která by se i nadále měla v tom programu odrážet. Také si myslíme, že je důležité věnovat pozornost návrhu Evropské komise k eh, eh, Evropské inovační radě a k tomu, jak vlastně toto bude vzájemně fungovat eh, s programem COSME a s Evropskou vědeckou radou a s tím, jak vlastně tyto tři programy eh, zapojí i malé a střední podniky. A konečně, pokud jde o financování, O tom už jsme mluvili mnohokrát na tomto výboru, také když jsme diskutovali o financování EFSI. Náš výbor byl velice kritický. Snažili jsme se pozměnit ten návrh Eh, vlastně byli jsme proti tomu, aby se brali peníze z horizontu 2020 a dávali se na EFSI. Jednou z priorit tohoto výboru během celého rozpočtového období bylo snažit se eh, postupně zase ty peníze eh, vracet, které byly tedy horizontu 2020 odebrány, protože už na začátku jsme říkali, že to považujeme za chybu, že se budou uh, brát peníze z programu, eh, který podporuje vědeckou excelenci a budou se dávat na EFSI protože EFSI také může financovat obdobné oblasti, ale ty typy programů a projektů, které se financují eh, v horizontu 2020, jsou odlišné než to, co se financuje z EFSI. Ale každopádně eh, s těmito niancemi celku souhlasíme s návrhy pana Torvalce. Děkuji, Eidar. Ještě někdo další si chce vzít slovo? Takže já vrátím slovo zpravodaji, pokud chce nějak zareagovat. Děkuji vám, pane předsedo, velice stručně. Myslím, že bychom se měli podívat na plány pro příští rámcový program. Já jsem se díval na internetové stránky komise, na to, co se tam říká k nadcházejícímu rámcovému programu, ohledně toho, kolik peněz a jakým směrem eh, ty návrhy půjdou. Ale zatím ty informace jsou dosti rozptýlené. Eh, potom problémem také bude to, eh, co se stane s rozpočtem, až vypadne Spojené království. Navíc také eh, se náš ten životní prostor trochu eh, zmenšuje eh, kvůli omezením, jak už říkal i Jose Manuel a Eidar. A myslím si, že i ty jejich příspěvky ukázaly, že jsme na stejné vlně, chceme podporovat excelenci, malé a střední podniky a všechny ty věci, které bychom chtěli vlastně z toho programu financovat. Děkuji vám, pane zpravodaji. Myslím, že tady v sále panuje konsenzus na tom, že program Horizon 2020 je velice důležitou funkcí evropského rozpočtu a bez ohledu na Brexit eh, to financování bude určitě velice napjaté v rámci příštího víceletého finančního rámce bude třeba eh, se snažit najít eh, jednak přidanou hodnotu a jednak eh, plnit nové priority. Horizont 2020 podle mého názoru je klíčem k vytváření pracovních míst, eh, růstu a konkurenceschopnosti. Z osobního hlediska bych řekl, že Horizont 2020 je velice důležitý i pro Spojené království, takže říkám to jako svůj osobní názor, ale doufám, že za dva, tři roky eh, zjistíme, že Spojené království se na tomto programu stále podílí a přispívá do něj a doufám, že třeba některé eh, z vašich obav se tedy nerealizují. Takže děkuji vám. Eh, jenom bych chtěl ještě připomenout, eh, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 23. březen ve 13 hodin, 23. březen 13 hodin. Hlasování na rozpočtovém výboru proběhne 25. dubna a hlasování na ITRE, který je hlavním výborem 29. května. Děkuji vám. Turning to item four. A teď se dostáváme tedy k bodu čtyři na našem programu jednání a jde o rozpravu týkající se odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2000. 18 oddíl 1 Evropský parlament. A předávám slovo zpravodaji a tím jsem já, takže jedna, dvě, tři připomínky, které jsem chtěla k této zprávě mít. My už jsme se stínovými zpravodaji se setkali několikrát a já jim děkuji za velmi konstruktivní vyjednávání a jejich velmi uh, obohacující příspěvky. V tuto chvíli je tomu tak, že se setkáme s dvěma místo předsedy Zbyra a to dnes v 6.30, tedy dnes v 18.30. Já bych rád eh, pouze tady vyjádřil určité překvapení nad tím, že my jako rozpočtý výbor jsme se neúčastnili zasedání Byra, což by bylo bývalo obvykle, jak si v rámci eh, toho obvyklého vyjednávání, takže to mě tedy vedlo k tomuto ale k tomuto pocitu překvapení a také co se týče eh, toho rozhodnutí, že se o tom nebude jednat v rámci pléna eh, ohledně těch odhadů, no tak eh, to mě opravdu překvapuje. Nicméně vám mohu říci, že co se týče vyjednávání se stínovými zpravodaji, tak v tuto chvíli mohu říci, že mám podporu výboru. Co se týče té rozhodnosti, tak tady jde hlavně tady o tu úroveň těch výdajů. To znamená, že eh, tady se držíme té tradiční eh, tradiční linie. To znamená, že tady hovoříme o, ten, o tom oddílu 5, který bude pod 20 To znamená, že tady se opravdu držíme té eh, tradice a chci také říci, že odhadovaná míra inflace pro rok 2017 by neměla být hlavním kritériem pro zvýšení běžných výdajů. To znamená, že hovoříme o 0,95% možného nárůstu. Takže o čem jsme hlavně debatovali v souvislosti s tímto rozpočtem, takže hlavně otázky týkající se budov, hlavně budovy PHS, otázky bezpečnosti také eh, v souvislosti také s volební a komunikační kampaní ve volebním roce 2019, to znamená, některé z těch prostředků budou proinvestovány v podstatě už v roce 2018 a tak ještě digitalizace knihovnických služeb, což jsou takové ty hlavní věci. Stínové sprav, stínoví zpravodajové jsou si vědomi všech těchto otázek a já doufám, že se tedy s nimi dnes ještě jednou dnes v 18.30 setkám. Také mohu říci, že jsme obdrželi 204 pozměňovacích návrhů k tomu původnímu návrhu, což samozřejmě ještě pro nás znamená hodně práce. Já v tuto chvíli již děkuji všem, kteří své návrhy předložili a v tuto chvíli jsem už velmi rád, že mohu tady dát slovo vám a jako první bude hovořit Jose Manuel. Prezident eh, pane předsedo, když dovolíte, tak nejdříve bych chtěl vyjádřit svoji spokojenost s kvalitou práce a s, tím, s touto zprávou a také s cíly, které sleduje. Nesmíme zapomenout na následující záležitost. Rozpočet Evropské unie je investiční eh, rozpočet. 94% to jsou investice a 6% jsou zbývající částky, které jsou rozděleny mezi ostatní instituce. A takzvaných eh, zbývajících 6% podstatě, a tady to budu korigovat, říká řečník, je to vlastně rozpočet Evropského parlamentu. A samozřejmě tam je celá řada kritických přístupů. Když jsme zapomněli na to, že hlavním cílem je vynikající výkon během našeho, naší, eh, našeho legislativního období. Musíme mít vysoce kvalitní legislativní texty, protože pokud budeme mít špatné texty, tak eh, budou na to doplácet občané. Naštěstí máme vynikající spolupracovníky. Samozřejmě máme také velice dobré spolupracovníky na úrovni rady, máme velice mm, kvalitní sekretariát, máme vysoce kvalitní tlumočníky a překladatele. A tady se nejedná o nějaké obrovské částky. 94% to jsou investice a 6% je rozděleno mezi všechny instituce a e, jsou alokovány na jejich výdaje. Já nevím, jestli můžete dát jiný příklad, například pro Spojené království. To znamená, existuje vůbec ještě e, nějaká jiná situace, kde by pouze 6% bylo vlastně alokováno na výdaje fungování hm, těchto institucí. To by mě překvapilo, kdyby takový příklad ještě existoval. A který by ukázal, že pouze 6% je věnováno na administrativní náklady. Ještě jednou to opakuji, 6% pro všechny instituce, to znamená komise, rada a parlament. A v podstatě z těchto 6% parlament používá méně než 20%. Jsou tady prostě určité priority, kde jsme zajedno. Například zlepšení komunikace na úrovni Evropské unie. Dále občané roku 2019 by měli také volit. A to znamená, že je musíme odpovídajícím způsobem informovat o tom, co realizujeme. A měli bychom je také jaksi povzbuzovat eh, k tomuto volebnímu úkonu. My všichni jsme si také jednotní, eh, že musíme investovat do bezpečnosti, do používání internetu a také do reakcí proti hackerským útokům. I zde jsme zajedno. Samozřejmě, že tady nejsou nové projekty, jsou tady některé projekty, které již běží z hlediska také budov. Eh, probíhají různé renovace, sanace budov. A v tomto smyslu tady vnímáme určitou kontinuitu a musíme dostat eh, svým závazkům z hlediska staveb, z hlediska renovace, a také z hlediska toho, co se týká přímo poslanců. Není možné, abychom to eh, takto rozlišovali každý rok eh, v případě každého nového rozpočtu. Ale pravdou je, že tyto diskuse se stále vrací a mm, samozřejmě je lákavé tady se pustit trošku do populistického vnímání. Například tlumočení, to je velice podstatná záležitost. Musíme mít možnost hovořit v našich mateřských jazycích, úřední jazyky jsou vysoce důležitá záležitost. A samozřejmě potřebujeme také instituce, které jsou velmi efektivní. Dále mám na mysli otázky životního prostředí. Hlavní heslo to je efektivita i z hlediska výdajů. Je důležité myslet na účinnost. Já už jsem hovořil o tom, že naším cílem musí být legislativní excelence. A to musíme zajistit, i když budeme mít méně zdrojů. Ale samozřejmě ty prostředky musí být postačující pro to, abychom dosáhli našich cílů. Samozřejmě, že jsou tady určité výdaje, které se opakují, které musíme zrealizovat. Škrty jsou samozřejmě, pokud jsou možné, taky e, vítány, ale nesmí se realizovat tak, abychom postupovali proti uvedeným principům. Není možné všechno seškrtat. Můžeme škrtat, pokud je to možné, protože občané by potom neměli dnes negativní dopady. Ještě jednou opakuju, jsem spokojen s touto prací, prací a e, musíme se zabývat také tím, jakým způsobem se přiblížit k těmto cílům v závěru legislativního období. Jsou tady také tací, kteří chtějí organizovat kampaň proti EU a oni dostávají také prostředky e, z tohoto rozpočtu. Musíme dát také žena možnost, aby se vyjadřovaly v podstatě je nutné tedy používat tyto prostředky, používají je i ti, kteří chtějí zrušit Evropskou unii, ale taková je demokracie, to k tomu patří. Je to tedy demokracie, která je zastupitelská demokracie, ale samozřejmě nesmí se to odklánět ani příliš nalevo, ani příliš nalevo z hlediska radikálních přístupů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Dos Santos. Eh, eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vaše zpráva se opravdu lepší a lepší. Samozřejmě také se zmínil to, ten velký počet pozměňovacích návrhů, to znamená, že o tom ještě budeme muset hodně dlouho vyjednávat. Nicméně v tuto chvíli bych nerad zmiňoval některé detailní uh, body, protože samozřejmě dnes vás čeká to setkání v 18.30. Musíte samozřejmě také vyjednávat se spolu s pravodaji a také se musíme této otázce věnovat v rámci delegací a skupin. Jose Manuel Fernandes zde zmínil několik velmi dobrých bodů. Já bych v podstatě rád v tuto chvíli pogratuloval vám jako zpravdě za tu skvělou, eh, skvěle odvedenou práci a také jsem velmi rád, že se všechna ta vyjednávání odehrávají v takové přátelské atmosféře. To znamená, že se vyjednává, eh, bylo navázáno velmi mnoho bilaterálních kontaktů a uděláme všechno pro to, aby ty výsledky byly samozřejmě co nejpozitivnější. Samozřejmě, že to může vést se eh, k různým konfliktům a kontroverzím, protože samozřejmě nemůžeme tady dovolit, aby ty výdaje byly daleko výše, překračovaly tu míru inflace. Eh, pan zpravodaj zde přednesl několik návrhů a ty návrhy, které jsme předložili my jako skupina, jsou také velmi podobné. Nicméně, jak jsem již nastínil, té práce máme před sebou ještě velmi mnoho. To znamená, je třeba zajistit, aby Eh, ty úspory nebo ty redukce či škrty, ke kterým budeme nuceně byli co nejrozumnější. Eh, je třeba se podívat samozřejmě také je třeba se podívat také na tu národní úroveň. Já jsem i na národní úrovni vyjednávala rozpočty a to jsou věci, o kterých se mimo jiné také hovořilo na vyjednávání SF pravodajů. Eh, v první a poslední řadě je třeba zajistit transparentnost. Všichni, všichni, všichni občané musí vědět přesně, za co se vydávají peníze a jakým způsobem jsou tyto výdaje kontrolovány. To je zcela a naprosto nezbytné. Za druhé, za druhé, je třeba zajistit efektivitu, protože tady samozřejmě nebude mít žádný smysl, když vše bude transparentní a zároveň neefektivní. To už můj portugalský kolega také zmiňoval. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby naše zákonodárná práce byla co nejefektivnější a měla co nejlepší výsledky. A dále, boj proti demagogii a demagogům. Parlament nemůže být vnímán jako součást nějakého eh, spolurozhodovacího trojuhelníku, protože tady samozřejmě víme, že je to daleko komplikovanější, ale je třeba si také uvědomit, kam ty peníze plynou a poté také, čím jsou živení ti, kteří, nás, eh, ti, kteří na nás útočí. Ale my jsme v podstatě zástupci eh, evropských občanů a to je třeba brát v potaz. Je třeba se tedy opravdu podívat na to, ve kterých okruzích či v jakých oblastech rozpočtu je třeba zajistit eh, navýšení. Samozřejmě, že eh, tady ještě existuje určitý eh, manevrovací prostor pro škrty a redukce. Například naše skupina například hovořila o některých okruzích, ve kterých došlo k takzvanému nadhodnocení. A já si myslím, že co se týče právě těch přebytků z některých z těchto okruhů, tak ty by mohly být použité právě někde jinde. A to je přesně to, co jsem zmiňoval už eh, předtím. To znamená efektivita, efektivita. Samozřejmě, že může dojít eh, k redukcím tam, kde ta práce eh, či ty výsledky jsou neefektivní, tak tam ano, snižme prostředky a převeďme je někam jinam. Takže v každém případě prostě je třeba se rozhodnout pro ty správné rozpočtové linie a samozřejmě je třeba vykonávat i nadále efektivní rozpočtovou kontrolu. Takže toto jsou ty základní principy, které jsem chtěla ještě jednou vyzdvihnout a jsou to principy, za kterými sto, si stojí naše skupina. Takže já tady nemusím samozřejmě opakovat vše, co bylo eh, již řečeno. Musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili opravdu co nejsilnější jednotu mezi těmi nejsilnějšími skupinami a potřebujeme evropský rozpočet, prostřednictvím něho budeme schopni zajistit opravdu řádné fungování a prostřednictvím něhož nebudeme pouze více a více podporovat ty skupiny lidí, kteří útočí proti Evropské unii a snaží se ji rozstříčit. To znamená, že nechceme nadále pomáhat demagogům, chceme bránit evropský projekt. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ten prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě asi nikoho nepřekvapí, když pogratuluji a srdečně poděkuji panu předsedovi za tu skvělou práci. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tento návrh, tento vlastně prostřednictvím tohoto návrhu opravdu se nám daří opravdu dosáhnout něčeho, co není úplně triviální. Já sdílím mnohé z toho, co zde zaznělo, ale u jednoho bodu jsem rozhodně proti, protože já mám ten dojem, že tady v podstatě vytváříme novou frontu, kde vlastně to vůbec není potřeba. To znamená, je tady skupina lidí, kteří říkají, že je třeba opravdu vydat co nejvíce prostředků. I tady u parlamentu, nebo i parlament má co navýšit co, co nejvíce ty výdaje a v podstatě vnímat kohokoliv, kdo přijde s nějakým návrhem úspory, v podstatě odsoudit. Eh, a tady je třeba si uvědomit, že tady opravdu nejde tak tyto lidi takto odsuzovat s tím argumentem, že se snaží jaksi pouze ohrožovat Evropskou unii. To ne, to všichni známe také z naší národní úrovně. Protože my všichni přece víme, že Evropský parlament má velmi eh, speciální strukturu, protože my tady jaksi nejsme žádným vládním aparátem a pracujeme opravdu úplně jiným způsobem. To znamená, že takováto připodobňování si myslím, že opravdu nejsou nejsou na místě. Opravdu je třeba eh, zajistit to, abychom dělali to, co máme dělat. To znamená, je třeba se rozhodovat o tom, na co budeme vydávat prostředky, zdali je to opravdu nutné a nezbytné a pokud ano, tak je třeba zajistit, aby ty úkoly, které financovat chceme, byly opravdu řádně plněniny. Já si myslím, že my jako Evropský parlament opravdu můžeme být na sebe hrdí, protože naše efektivita je opravdu vysoká a je třeba zajistit, aby i do budoucna byla tak vysoká. Nicméně to nemůže jaksi vést k tomu, že ty eh, rozpočtové eh, okruhy a položky v podstatě nebudou nikdy moci počítat s nějakou možnou redukcí. Děkuji. Gerard Depre, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já už jsem měl příležitost vám říci, že jsem si vážil vaší zprávy a hlavních směrů. V každém případě tedy ohledně toho, co je tam napsáno, co je takzvaně literární, pokud to tak mohu říct. A co se týče čísel, tak tady mám několik připomínek. Vy jste řekl, a doufám, že jsem tomu špatně porozuměl, že jste chtěli omezit navýšení rozpočtu na rok 2018 na 0,095 Doufám, že jsem to špatně zachytil. Proč? Protože pokud vycházíme z toho, že 68% vlastně výdajů souvisí s personálem a že máme velmi malý prostor z hlediska výpočtu valorizačního systému podle těch pravidel, které byly stanoveny, tak není vůbec vyloučeno, že pro těch 68% budete mít navýšení o 3 nebo 3,2%. A pokud byste se chtěli dostat tedy do té hodnoty mnocánu na 95, tak byste v mnoha okrozích museli jít směrem dolů, tedy pod ten rozpočet, který byl stanoven na rok 2015. Takže nejsem si jist, že tento přístup by byl realizovatelný z technického hlediska. Takže dovoluji si vyjádřit tuto výhradu. O no to více, že si nepamatuji, že by naše, náš výbor vyjádřil schodu ohledně tohoto procenta. Ani při jednání se zpravodají za druhé. Co se týče částky úspor, tak tady jsem stanovil pravidlo, které opětovně tedy potvrzuje dnes, a sice uspořit u těch linek, kde v posledních třech letech jsme systematicky znovu soustředovali úvěry z hlediska těch neproplacených částek na závěr roku. A tady bych chtěl se zeptat, jak je to konkrétně, protože ta čísla, která nám byla dodána, mi nepřipadají jasná. Na jedné straně se nám říká, že pro financování v tohoto roku potřebujeme více než 60 milionů. Když čtu ten dokument, tak vidím, že 32 milionů je již tady stanoveno. A je mi řečeno, že 32 milionů není součástí těch 60 8 milionů. Takže byl bych rád, kdyby se nám minimálně vysvětlilo, s čím se počítá v rozpočtu v současnosti já nehovořím o těch eh, dodatečných financích z hlediska údržby budov a tak dále. Vzhledem k tomu, že jsme nikdy neměli odvahu, a to je jakási společná zbabělost, stanovit linky rozpočtové položky pro nemovitostní eh, rozpočet, tak jsme byli vždycky odsouzeni k tomu, abychom sbírali tyto částky z jiných oblastí jsme tedy odsouzeni k tomu, abychom čekali až do toho stádia, kde by bylo jasné, kolik můžeme na nemovitostní politiku vydat. To je tedy konkrétní otázku, kterou kladu generálnímu tajemníkovi a také finanční správě. Pane předsedo, pane zpravodaji, vy vlastně máte tuto dvojí funkci. Nechápu, proč u některých těch položek vlastně překračujete to, co bylo navrženo ze strany generálního tajemníku, tajemníka. U těchto položek generální tajemník byl velmi velkorysý a vy jste ve své zprávě byl v mnoha případech ještě velkorysejší než generální tajemník. Možná, že tady existují jakési solidarity, které neznám, nebo cíle, které mi nejsou jasné. U těch položek které jsou velmi choulostivé z politického hlediska, tak tam naopak dochází k snížení vlastně až na úroveň roku 2016, místo aby se to zastropovalo na rok 2017. Z jakých důvodů je nutné jaksi sestoupit až do té úrovně roku 2016? A poslední záležitost. Domnívám se, že bychom měli mít skutečnou diskusi ohledně těch milionů, které jsou alokovány na informace nebo jakousi předběžnou kampaň, pokud to mohu takto říci. V určitých okamžicích si kladu otázku, zda ředitelství pro evropskou komunikaci si uvědomuje jaké technologické proměny probíhají. Když se podíváte na mladou generaci, tak vidíte, že oni používají sociální sítě. A chtěl bych vědět, zda strategie ohledně mladých je přizpůsobena nebo vychází z těchto sítí, tak jako se postupuje například v případě publikací nebo jiných programů. Vidím, že velké částky jsou čerpány na budovy. Co to je? Jak vypadají tyto budovy z hlediska období, kde vládne technologie a nové informační technologie. Kdo je v podstatě v těch kancelářích? Takže bylo by dobré, kdybychom znovu přeskoumali investiční strategii hlediska budov, hlediska využívání papíru, z hlediska možností, které se skýtají v souvislosti se sociálními sítěmi a také v oblasti evropské komunikace. Musí to být skutečná strategie ve prospěch lidových vrstev. Nemůžeme se omezovat na intelektuály, protože právě jsou to lidové vrsty, které opouští Evropskou unii. Takže bylo by dobré, abychom požadovali na útvarech komise, aby nám navrhla určitou strategii komunikace s lidmi, s kterými se nekomunikuje, protože tito lidé se neidentifikují s těmito institucemi. Teď bych to schrnul, pokud budete souhlasit. Takže nesouhlasím s tou částkou 0,95%. Dále, co se týče škrtů, tak myslím, že je můžeme stanovit, pokud budeme vědět, co budeme potřebovat z hlediska investic do budov, z hlediska KAD. A dále, co se týče financování eh, na základě těch zbývajících částek, měli bychom toto opustit a promyslet nový přístup. A dále se vás ptám také osobně ohledně vhodnosti navýšení některých výdajů nad částky, které byly stanoveny ze strany generálního tajemníka. Děkuji. Merci. Uh, Indirect Turan, do you... Děkuji, pane Durán. Já bohužel, ano, k tomu ještě něco mám, něco musím dodat. Ještě jednou tedy děkuji a gratuluji vám za tuto skvěle odvedenou práci. A ironicky také gratuluji k tomu, že jste nebyli přizváni na jednání Byra, protože pan Artuji v minulém e, e, roce v podstatě nás sice pozval, ale nemohli jsme dovnitř. E, já jsem jak se vyrostl v Sovětském svazu a já vím, jak to fungovalo tehdy u toho nejvyššího byra. Na jehož zasedání nemohli vůbec chodit eh, skoro žádní eh, normální lidé, ale tady v podstatě už žiju v tuto chvíli v jiné zemi, i když podobné situace můžete zažívat i v jiných, eh, i současných demokratech, zemí demokratických státech. Takže gratuluji vám k tomu, že jste se toho jednání nemohl účastnit. Dále. Co ještě tedy můžeme v mé zprávě, v mém stanovisku tedy pozměnit? Mnohé vychází tedy z těch rozhodnutí z minulého roku, to znamená těch 76 míst pro politické skupiny, a v tuto chvíli dochází k určitému, k určité kompenzaci, to znamená vytvoření 50 míst, které byly opravdu velmi násilně odebrány z těch parlamentních struktur, tak aby byly přiděleny politickým skupinám. A ono by možná bylo, bylo bývalo lepší, kdybychom opravdu převzali tu politickou zodpovědnost a opravdu přímo je tedy eh, odebrali a přidali eh, těm s politickým skupinám. A to je přesně to, co jak se nahrává do karet těm takzvaným demagogům, eh, někteří je nazývají proti evropsky smýšlící lidé. To znamená, tady já si myslím, že by k té kompenzaci neměla docházet, i když vlastně to dosahování těch cílů z naší eh, strany bude složitější. Stejně o tom tak o, již hovořil můj kolega Fernandeš. Tak a teď velmi rychle k některým pozměňovacím návrhům. Takže eh, jedno procento je opravdu, eh, já jsem se zaměřil, nebo v tuto chvíli jsem byl schopný zpracovat pouze velmi málo z těch eh, více jak 200 pozměňovacích návrhů. Pokud ale budeme hovořit tady o té parlamentní pomoci či asistenci, tak všichni si jistě vzpomeneme na ty dávné sliby. My jsme podstatě hovořili v podstatě o té akreditované parlamentní asistenci. Já už jsem o tom hovořil s panem Rubichem a on navrhuje, abychom se tomu věnovali v té druhé části naší cesty. A já tady v tuto chvíli nevím, jak ta velká koalice vypadá ale já si myslím, že pokud by nám to rozpočet eh, dovolil, tak bychom tak měli učinit. Ale pokud bychom to tak tedy to neučinili, tak měli bychom měli udělat všechno pro to, abychom bojovali proti těm nespravedlnostem. Ve chvíli, kdy odjíždíme když odjíždíme do Štrasburku, tak vlastně denní diety těch akreditovaných Eh, tedy či těch úřistálých úředníků jsou o 40 eh, vyšší než diety těch akreditovaných asistenčních eh, míst, což já v podstatě nechápu. Já to prostě nechápu, neporozumím tomu a byl bych rád, kdyby se o tom generální tajemník nebo kdokoliv, kdo o tom rozhoduje, dozvěděl, že já takové stanovisko zastávám. A teď nechci příliš zacházet do hloubky, ale i tak eh, se zmíním k té k, tomu, k těm digitalizovaným administrativním procesům. Telefax. Eh, já už jsem opravdu unavený, ale je to vynález z roku 1969 a eh, používat ho v Bruselu a v Lucembursku, no, <clears throat> vede k určitému stresu, takhle bych to nazval. A samozřejmě víme, jak by se to dalo nahradit. E-mail. A, ah na e-mail, ta, na ten vůbec vám neodpovídají, protože vám říkají, že je třeba odfaxovat kopie. A je, já mám trošičku možná problém s tím, že jsem z té hodně vzdálené evropské oblasti ve chvíli, kdy tedy, a to i v souvislosti tedy s těmi skupinami návštěvníků, kteří za námi jezdí, a to i v tuto chvíli kdy se v podstatě opravdu proplácejí ty opravdu reálné náklady na cestu, ale i tak tady existují určitá omezení a to z toho důvodu, že dopravní společnosti v podstatě také pracují v rámci monopolu a vy vlastně eh, eh, přivážíte různé lidi. Já jsem například eh, jsem pozval eh, skupinu bezdomovců a tady se ukázalo, že v podstatě to proplácení v podstatě ne kompenzuje ty reálné náklady. V podstatě ti, co bydlí blíže centru, jsou v podstatě zase privilegovaní. Vši, všichni si pamatujete na internalizaci těch uh, služeb uh, přepravy si osobními automobily. A já si myslím, že zpravodaj by měl vědět v tuto chvíli, že já jsem se, se dnes řidiče zeptal, proč vlastně nepoužívá ten pruh pro autobusy, tak jak to většinou dělají parlamentní auta. A ten řidič mi řekl, že nemůže protože v podstatě v tuto chvíli jezdí pro pronajatými vozy, ale že brzy budou mít parlamentní vozy. Já nechci říci, jak se jim jmenuje, ale pokud tady my budeme kupovat nový vozový park, tak já se chci zeptat, zdali tyto náklady na tento nový vozový park už jsou zapracovány do tohoto nového rozpočtu. To je totiž zajímavý problém. A Dokonce eh, se, se, se stalo to, že někteří z řidičů nedostali z práci, protože nehovořili dostatečně plně anglicky ale já také neumím eh, hovořit plně francouzsky. Ale o to přece nejde. Jde o to, aby řidič eh, hlavně vás dovezl z bodu A do bodu B, aby uměl řídit a není zodpovědný za to, že s vámi povede konverzaci plyně v některém z jazyků. A tímto se dostávám už eh, do kon- ke konci. Uh, a tady máme ty služby EMAS, to znamená eh, navýšení energetické účinnosti a snížení odpadu. To už také zmiňovalo mnoho kolegů, to stěžení téma týkající se budov. A já teď opravdu nevím, jak tento problém vyřešit. Uh, budova eh, Konráda Adenaura, tak už jsme říkali, že už v podstatě nechceme tady žádné další rekonstrukce a co Paul Andy Spák, ale tady si musíme položit tu otázku. Pokud potřebujeme tedy peníze, nebo je třeba si říci, že nejdříve musíme provést analýzu toho, co je třeba zrekonstruovat, co je třeba vylepšit a až potom můžeme začít plánovat, kdo bude muset budovu opouštět. A, a ještě jednu věc nakonec. Dovolte mi, abych byl tak eh, neslušný a podělil se tady s vámi o jednu věc, kterou jsem zaslechl, protože takové ty věci, které se tu říkají, jsou velmi důležité. Já jsem slyšel, že na konferenci předsedů, což je samozřejmě velmi vážená instituce, se rozhodlo, že v tomto roce bychom neměli hovořit o svém vlastním eh, rozpočtu v průběhu plenárního zasedání, což je opravdu novinka pro práci tohoto parlamentu. Já si myslím, že jakákoliv zpráva si vyžaduje nebo si zaslouží rozpravu v rámci plenárního zasedání. Samozřejmě nemůžete předvídat, jak ta debata eh, dopadne, jak kvalitní bude, ale většinou všechny rozpravy, které vedeme i v oblasti rozpočtu bývají velmi dobré. A to je přesně to, co nahrává do karet těm tem, demagogům. To znamená, že ve chvíli, kdy budeme chtít hlasovat o zprávě, aniž bychom o ní rozpravili a debatovali, tak co jsme to vlastně za parlament? Přeci je třeba hovořit o těch zprávách a stanoviscích a dokumentech, o kterých budeme hlasovat. Prostě v podstatě to musí být součástí eh, rozpravy. Je to tak férové i vůči zpravodajovi a vůči všem, kteří se k tomu danému dokumentu chtějí vyjádřit. A já v podstatě prostě nechápu, jak konference předsedů či jaká konkrétní eh, skupina vůbec s tímto návrhem eh, přišla. To by mě opravdu velmi zajímalo i v souvislosti s novou definicí demagogie, takže já se opravdu na to velmi těším, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pan Vahle. Děkuji. Děkuji zpravodaji za jeho práci, která je důležitá, já to vítám. Vážím si těch bodů, které jste ve své zprávě zdůraznil a chtěl bych trochu navázat na to, co říkal pan Tarant k té rozprávě na plenárním zasedání. Naše politická frakce se také domnívá, že taková rozprava je zcela zásadní. Možná to může být nepříjemné pro některé, ale považujeme tu rozpravu za nezbytnou právě proto, abychom se mohli zabývat jednotlivými částmi evropského rozpačtu. Pokud jde o to navýšení o 0,95 my jsme měli návrh, který byl nižší. Pan Deprez nám říká, že tady jsou určité určitá povinná navýšení, která je třeba respektovat, například navýšení mest, ať už úředníků nebo poslanců. My si eh, naproti tomu myslíme, že je zcela nezbytné revidovat tento index v závislosti na inflaci, když se to týká vlastně poše hm, 11 zemí. Tento koš 11 zemí zahrnuje především země s vysokou inflací, takže ta e, sazba je vlastně neodpovídající stavu v některých státech. Takže myslím, že je třeba revidovat toto nařízení a tuto situaci změnit. A potom bych ještě chtěla říci e, pár slov k těm nejvyšším platům úředníků a k odměňováním úředníků. E, I v tomto případě indexace závislá na uh, inflaci uh, je podle mého názoru přehnaná. V Itálii byl třeba návrh, aby uh, platy vyšší 3 tisíc eur byly vyloučeny z takovéto indexace. A když to bylo možné v Itálii, tak nevím, proč by to nešlo i u těch velmi vysokých platů uh, evropských úředníků. Uh, to je podle mého názoru další věc, které bychom měli věnovat eh, více pozornosti. abychom prostě nedělali úspory tam, kde to nemá důvod, místo toho, abychom třeba navýšili eh, důchody v závislosti na inflaci ovšem ne v případě, že přesahují 3000 eur. A teď mám na mysli tady čistou výši důchodu. Pak také tady jsou vážená eh, snížení, nejsou to lineární snížení, ale vážená snížení, eh, která by mohla vést k omezení rozpočtu. Například Eh, to jsou náhrady poslancům, náhrady na režijní výdaje, přímé náhrady poslancům. Myslím si, že to by také umožnilo obecně snížit výdaje. Dále cestovné, cestovné by také mohlo být racionalizováno. Mohli bychom uzavírat smlouvy s leteckými společnostmi, aby naše cestování bylo levnější Mohli bychom podporovat využívání jakéhosi eh, nebo využívání spíše eh, běžné eh, cestovní třídy, ekonomické třídy místo business třídy, pak možnost cestovat bezplatně vlakem, takže pokud je to možné cestovat více vlakem. A pak je tu také otázka vlastně eh, vlaku, který nás eh, už nyní odveze přímo na letiště, takže potom by nebylo třeba už využívat eh, vlastně těch aut. A také parlamentní aut by se nemělo využívat k osobním účelům, pouze na přepravu tedy z pracoviště na letiště. Dále komunikační rozpočet, ten považujeme za naprosto nepřiměřený 25 milionů eur na komunikaci parlamentu. Klademe si eh, zcela nestranou otázku, nějak tedy neovlivněnou politickými názory. Samozřejmě některé věci se přijímají většinově, ale některé politické frakce s tím prostě nesouhlasí. Je tady otázka fungování parlamentu, spolurozhodování, informování občanů, eh, tak aby občané věděli, jak vůbec funguje Evropský parlament budiš, ale nejde tady eh, přece o to, že se bude financovat eh, podpora nějaké politiky na úkor jiné, přestože některé politické síly mají přesně toto v úmyslu. Pokud jde o politiku nemovitostí, Předběžný rozpočet na renovaci budovy PHS považujeme za příliš vysoký. 14 milionů na takový projekt to je podle nás obrovská částka. Myslíme si, že by se ještě tato, tento rozpočet měl snížit. Dále se domníváme, že výdaje by neměly růst naopak jsme pro pokles výdajů a obecně od roku 2019 chceme strukturální reformu. Především by se měla zrušit indexace podle inflace. Už jsme provedli změnu už se provedla změna v roce 2009 a o deset let později, v roce 2019, by se tedy na toto mělo navázat tak, aby občané si uvědomili, že během eh, let se skutečně snažíme o větší transparentnost, lepší využívání prostředků. Děkuji. Pan Zány. Sí, grazie, president. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný, eh, protože kolegové již se zmínili o celé řadě témat, takže nejdříve obecně. Ten text, eh, který nám byl předložen, je dobrým východiskem. A já se domnívám, že musíme ještě zapracovat na některých konkrétních bodech. Obecně musím říct, že nesouhlasím s některými kolegy, kteří vystoupili. Rozpočet Evropské unie a rozpočet Evropského parlamentu a výdaje evropských institucí jsou zde prezentovány jako dokonalý systém a to já se nedomnívám. Myslím si, že tady ještě prostor pro zlepšení. E, někteří by to mohli interpretovat jako snaha jak si zrušit, zničit tento systém, a tak tomu není. Jde o to, abychom zamezili plítvání finančními prostředky a jde také o pozitivní přístup vůči občanům. Pokud budeme lépe vynakládat finanční prostředky, občané budou spokojenější a budou se domnívat, že evropské instituce fungují lépe. Takže dopad může být pouze pozitivní. Na jakých bodech musíme ještě zapracovat? Musím říci, že se nedomnívám, že ta nízká účast, jak o tom hovořil pan Fernandez během eh, evropských eh, voleb a špatné propojení občanů z EU je výsledkem eh, nedostatečné komunikace nebo nekvalitní komunikace. Já si myslím, že je to naopak výsledek špatného uplatňování zákonů, které jsme tady přijali a to má dopad na občany. Co se týče politiky v oblasti komunikace a příslušných částek, myslím si, že mm, tady musíme mít širší záběr. V současnosti evropské instituce prožívají choulostivou situaci a lidé se obrací od odvracejí od evropských institucí. A proto návrh, který zde byl předložen z hlediska voleb roku 2019, eh, tento návrh vypadá, jako kdybychom chtěli tyto částky využívat za účelem jakési propagandy a ve snaze mm, využívat komunikaci jako poslední možný prostředek, který by nám umožnil přiblížit občany k Evropské unii. Já se domnívám, že je důležité především eh, přijímat správné zákony a to má pozitivní dopad na občany. My jsme proti přístupu, eh, který byl přijat z hlediska výdajů na komunikaci ohledně voleb roku 2019. Pak jsou tady ještě další body, které si zasluhují určité úvahy. Například nemovitostní politika. To je také oblast, kde by byla vhodná určitá restrukturalizace. Staví se tady obrovské budovy, krásné budovy. Eh, dále se realizuje rekonstrukce některých budov. Ale já se domnívám, že se nad tím musíme zamyslet. Když se podíváme na statistiku, tak vidíme, že v průměru životnost těchto budov je 25 let a to mi připadá velmi krátké období. Možná bychom měli zdokonalit údržbu a měli bychom se snažit prodloužit životnost našich budov. A tak, jak to uvedli i ostatní kolegové, měli bychom si klást otázku, zda navýšením investic do technologií, těchto nových komunikačních prostředků, zda by tímto způsobem nebylo možné snížit potřeby z hlediska prostoru a z hlediska plochy těchto budov. A nyní otázka bezpečnosti. To je velmi důležitá otázka. V posledních letech rozpočet Evropské unie se navýšil, investovalo se do oblasti bezpečnosti. Nicméně Některé výdaje zůstávají dosti nepochopitelné. Mám na mysli zvláště výdaje na dodatečné zaměstnance v oblasti bezpečnosti. Jedná se o zaměstnance, které, kteří by byli vyzbrojeni, a kteří by zajišťovali také bezpečnost mimo předsedy Evropského parlamentu. Máme dojem, jako kdyby zde byla snaha uzavírat se do sebe, místo toho, aby se parlament otevíral. A co se týče výdajů z hlediska politických skupin, tak zde každý rok konstatujeme navýšení finančních prostředků ohledně politických skupin, jak z hlediska financování, tak zaměstnanců. Financování těchto stran se od roku 2008 zvýšilo o 55 Jsou to položky, které se nejvíce navýšily v posledních letech. A toto procento navýšení překračuje inflační úroveň. A já se domnívám, že tady bychom měli něco udělat. Je zřejmé, že je správné zajistit spravedlivé financování těchto politických skupin ale nicméně mám dojem, že tyto částky jsou poněkud přehnané a bylo by dobré je skorigovat. Kolega Taran hovořil o zaměstnancích. Řekl, že 76 míst bylo jaksi v posledním roce navýšeno ohledně politických skupin. A my jsme tedy Mm, hovořili také o tom, že 50 mm, AST se změní na 50 AD. Jaký dopad to bude mít na rozpočet? Jaký dopad to bude mít na náklady? A také z hlediska provozu schopnosti, jaký argument zde byl základem tohoto rozhodnutí. A poslední bod. Co můžeme učinit ve prospěch racionální struktury dalších výdajů. Kolegové uvedli, že velká část výdajů Evropského parlamentu je valorizováno podle inflace. Ale to by nemělo být využíváno jako určité alibi. Měli bychom konat tam, kde je to nezbytné a měli bychom revidovat nařízení, které neposkytuje dostatečnou pružnost z hlediska využívání rozpočtu. Pokud je 65 výdajů valorizováno a pokud je to neměné pravidlo, tak to komplikuje naše úkoly. Snažme se, aby tyto výdaje byly pružnější a abychom eh, mohli snižovat tyto výdaje, které by byly eh, snížením smysluplným a ne lineárním. To je tedy vše, co jsem chtěl k rozpočtu ještě uvést. Jinak jsme celkově spokojeni s tím způsobem, jakým eh, řídí práci pan zpravodaj a také dobře pracujeme se sekretariátem. Thank you very much. I... Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil. A chtěl bych ještě dát slovo panu Klefimu, který je generálním ředitelem z generálního ředitelství pro finance. Vážený pane předsedo, děkuji, že jste mi udělali slovo. Já myslím, že tento večer se bude konat plní dohodovacího řízení mezi členy Byra, generálním tajemníkem, vámi a členy eh, výboru, kteří vás budou doprovázet. Takže myslím si, že se nám tam podaří vyjasnit některé aspekty, tak jak o nich hovořil pan Depre, například z hlediska financování KAT. Eh, tato otázka si zasluhuje určité upřesnění. Ta rozpočtová položka, která je dotována na začátku roku, slouží k financování všeho, co se týká přípravy prací, to znamená eh, projekční práce, ostraha, staveniště, zatímco to, co jsme používali v rámci seskupení částek z jiných oblastí, tak tyto částky se pak věnovaly na skutečnou realizaci. Proto bychom si měli upřesnit, co bude používáno jako finance na KAT, jaké jsou tady možnosti a samozřejmě politické rozhodnutí by mělo zohlednit veškeré úvahy, které jsou základem těchto myšlenek. Ještě na závěr bych chtěl pohovořit o valorizačním procentu, protože myslím, že je užitečné, abychom se drželi těch pravidel, která jsou v platnosti. Ale musíme si uvědomit, že evropská nařízení se mohou měnit. Odměny poslanců, stejně jako odměny asistentů, úředníků a dále pracovníků v rámci smluv, byly definovány podle metodiky, která je stanoveno eh, v řádu, kde se stanovuje statistický výpočet, který byl stanoven zákonodárcem, to znamená vámi. Až do období, kdy eventuálně může dojít k revizi na základě rozhodnutí rady a vás, protože to je otázka, která je předmětem spolurozhodování. Do té doby je nutné dodržovat nařízení a pravidlo, které tady eh, platí. To znamená, je zde povinnost dostat eh, smluvním závazkům. A na závěr inflační procento. My netvoříme tento rozpočet na základě inflace ex ante, kterou bychom si přáli aplikovat, ale díváme se na jednotlivé položky a zjišťujeme, jaký inflační parametr se tam aplikuje. Pan Depre hovořil, že 65 rozpočtu přibližně používá tu metodiku eh, mzdového vývoje, tak jak se uplatňuje na asistenty a zaměstnance. V jiných oblastech jsou to pracoviště, která jsou určující, protože pokud ty budovy jsou eh, v Bruselu, ve Štrasburku nebo v Lucemburku, tak samozřejmě tam se používají valorizace z hlediska stavebních prací v těch konkrétních místech. A neaplikuje se tam procenta jiné země, která je vzdálenější. Takže agregace těch jednotlivých položek vede k tomu, abychom stanovili povinnost valorizace. Ne automaticky valorizujeme, ale tento součet pak způsobuje vývoj rozpočtu a pokud ho porovnáme s předchozím rozpočtem, tak konstatujeme nárůst rozpočtu a tento nárůst rozpočtu pak porovnáváme s inflací v EU. To je jeden z možných prvků analýzy. Opětovně říkám, že to není kalkulace ex ante, ale je to konstatování eh, v souvislosti se smlouvami. Co se týče těch 25 milionů na kampaň evropských voleb, to je mimořádný výdaj v tom smyslu, že po dobu čtyř let tento typ výdaje neexistuje a pokud parlament v určitém okamžiku eh, chce čerpat z různých nástrojů a pan Depre má pravdu, že musíme využívat těch nejmodernějších nástrojů a mít eh, velmi hlubokou diskusi ohledně zaměřování této kampaně zvláště na ty třídy, které neměly doposud přístup k této komunikaci. A pokud parlament se chce vybavit prostředky, které by mu umožnily jeho obvyklou práci, to znamená eh, uvědomovat občany o tom, že by měli využít svého hlasu, to znamená, není to nějakým způsobem stranická informace, je to spíše podněcování k tomu, aby občané využili svého hlasovacího práva. Takže to jsou ty hlavní reakce politického charakteru na diskusi a zbytek si vyhrazuji na mm, jaksi pozdější jednání s Birem. Děkuji vám, pane Klefy, a děkuji také kolegům za jejich komentáře. Bylo to velice užitečné a myslím, že to byla velmi dobrá diskuse. Jenom pár stručných komentářů, než uh, ukončíme tento bod. Eh, Jose Manuel Fernández nás na začátku upozornil na to, že vlastně utrácíme jenom 6 rozpočtu na administrativu a má pravdu. Vlastně, ať už v soukromém nebo veřejném odvětví a když jednáte se zákazníky, s veřejností, tak eh, se každá organizace musí dívat i na sebe eh, a podívat se, zda její takovéto výdaje jsou pod 6 procenty, takže já s tím vaším komentářem rozhodně souhlasím. Parlament se takto nějak neliší od nějakého jiného subjektu ve veřejném či soukromém eh, sektoru. Ale musíme pochopitelně za ty peníze přinášet také nějakou hodnotu. A také je třeba mít na paměti, jak nám bylo právě připomenuto, že více než dvě třetiny výdajů v tomto rozpočtu jsou už vlastně pevně dané, jsou indexované a máme tedy pouze jenom asi 30 rozpočtu, u kterého můžeme eh, se snažit o nějaké úspory. Řada kolegů hovořilo o transparentnosti, já s tím rozhodně souhlasím. Mnozí jste hovořili o vlastně e, některých základech, někteří také hovořili o výdajích na GEA. E, já také si cením komentáře od pana Dzanyho, který upozornil, že se jedná o navýšení o 250% od roku 2008, to je opravdu hodně, jedná se o 52 milionů eur ročně a toho jsem si vědom. A jsem si ještě vědomější toho, že za poslední 24 měsíce se ukazuje, že jsou e, dosti nedostatky v kontrole těchto peněz. A já bych tedy chtěl zavést postupy, kde v příštím mandátu budeme mít eh, tedy zabezpečenější procesy tak, aby eh, se v tomto nepokračovalo. Chtěl bych také poděkovat Gerardovi Deprézovi za to, že mě připomněl význam čísel. Eh, já jsem eh, říkal, eh, že inflace je 1,7%, tam jsem rozuměl dobře, ale to já jsem říkal, že na začátku jsme začínali s číslem 0,95%. Já vím, že Žerar eh, ví stejně tak jako já, že vlastně ta jednání jsou během na dlouhou trať. Také souhlasím s vaším komentářem k ramasáž, k těm sběrným převodům, u, protože jsou okruhy, kde vlastně neustále ty výdaje jsou nedostatečně realizovány a je třeba se v tomto zlepšit. Pokud jde o strategii e, u nemovitostí, Hodně kolegů na to poukázalo, já s nimi souhlasím a za tímto účelem tedy budu čekat na další informace od generálního sekretariátu, který by nám měl vyjasnit situaci, jaké peníze se tedy utrácejí a za co. Potom otázky Indreka Taranda, který teď už tady není to byla otázka akreditovaných asistentů, místních asistentů. Myslím si, že potřebujeme to vyjasnit. Souhlasím eh, i s komentářem pana De Santose v tomto ohledu. Je jasné, že mě nešlo o omezení plateb asistentům. Já jsem spíše chtěl, aby se to vyjasnilo, protože mám pocit, že tady byly případy, kdy ty kontroly byly spíše slabší. Řada asistentů zaměstnaných vlastně v zemi původu, těch místních asistentů, eh, byla příliš tedy početná, bylo jich příliš mnoho, bylo to třeba nějak eh, vysvětlit a já bych tedy rád, aby skutečně tato situace se více objasnila. Pak tady byl komentář ohledně eh, Štrasburku a toho, těch eh, diet. To rozhodně je věc, na kterou jsem také velice citlivý, takže to zohledním. Pan Tarant a pan Vali hovořili také o rozpravě na plenárním zasedání, mají pravdu a já si myslím, že základním principem odpovědnosti je právě transparentnost a je politování hodné, že se neplánuje rozprava na plenárním zasedání. Na závěr bych vás, vás chtěl upozornit na program dohodovacího řízení, které začíná v 18.30 3. dubna. Proběhne hlasování na rozpočtovém výboru, to bude ve Štrasburku a 5. nebo 6. dubna se bude o zprávě hlasovat na plenárním zasedání. Děkuji. V této fázi mohu vám oznámit, že už je s námi náš pan předseda takže ho poprosím, aby si vzal slovo a tím uzavřu tento bod. Vážení kolegové, chtěl bych eh, se omluvit, že jsem tady nebyl ve tři hodiny, když jste začali toto velice důležité jednání a děkuji panu Ašvortovi, že se zhostil té dvojí funkce předsedy a pak také zpravodaje k návrhu rozpočtu parlamentu. Eh, určitě se dozvím jaký byl obsah vašich diskusí. Myslím, že můžeme si říci, že děláme pokrok s transparentností a předkládáním rozpočtu parlamentu, ale že stále ještě je co zlepšovat. A chtěl bych přivítat eh, mezi námi pana komisaře Ettingera, který je tedy dokladem toho, že chce úzce spolupracovat eh, s naším výborem a skutečně vám děkuji, pane eh, komisaři, že jste přišel. Budeme hovořit eh, o víceletém finančním rámci na období 2014-2020 a o jeho průběžném přeskumu. Je to velice důležitá věc, protože po celé týdny jsme neměli z rady žádné informace. Teď to vypadá, že ta italská výhrada byla stažena a musíme tedy rozhodnout o tom, zda je nebo není účelné, abychom odsouhlasili tento návrh přeskumu. Když tedy dovolíte, tak dám nejprve slovo našim spoluspravodajům a konkrétně tedy paní Toma. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych omluvit kolegu spoluspravodaje, možná eh, jeho, mm, místo něj vystoupí pan Fernandeš, ale jeho letadlo se spozdilo a já se tedy pokusím shrnout eh, situaci. Takže nejprve to připomenu, jaká je situace. V červenci 2016 jsme schválili eh, zprávu, která byla velice ambiciozní, zprávu parlamentu o přeskumu víceletého finančního rámce, což je možnost, eh, kterou nám tedy dává ten víceletý finanční rámec 2014-2020 a po podrobném zkoumání rozpočtové situace v průběhu období. V září jsme zkoumali prezentaci návrhu přeskumu ze strany komise a v listopadu jsme začali eh, jednat paralelně s rozpočtem a z toho jsme dospěli k dojmu, že bychom tedy mohli dospět k tomu potřebnému přeskumu. Ta jednání s radou nebyla jednoduchá, nicméně učinili návrh, který tedy podle nás neodpovídá potřebám, ale nicméně uznali, že je nutné takový eh, přeskum provést a v návaznosti na rozpočtová jednání jsme eh, tedy eh, pomalu spěli k eh, nějakému řešení, i když tedy ambice rady neodpovídaly našim ambicím. Navíc tady byla italská výhrada, která se spíše blížila výhradám našim. Poté, co Itálie stála výhradu asi před 14 dny, nám rada navrhla přeskum s navýšením nástroje flexibility na jedné straně, dále tam je možnost jako flexibilitu používat um, nevyužité prostředky z globalizačního fondu a nevyužité prostředky z fondu Solidarity EU. Také nám navrhuje větší flexibilitu Ehm, pokud jde o využívání eh, rezervy na migraci a potom eh, také zastropování celkového rozpětí pro platby, to je zhruba 3 miliardy dohromady. A tyto návrhy na přeskum souvisejí se čtyřmi prohlášeními rady. Eh, Rada chce, abychom vlastně ratifikovali tato prohlášení společně. Je tady prohlášení, které eh, není problematické, které je spíše technické povahy, pak tady je prohlášení o cíli eh, pětiprocentního snížení eh, zaměstnanců parlamentu a Potom tam je prohlášení tedy ze strany institucí, prohlášení, a u toho bych se chtěla trochu zdržet, prohlášení, které se týká vlastně přerozdělování a posilování. Pokud jde o posilování, to je posilování iniciativy na zaměstnanost mladých. Už bylo schváleno 500 eh, milionů, eh, nebo alespoň ústně v rozpočtu 2017, tak navrhují 700 milionů na 2018 2021, 1,4 miliardy na okruh 4 Evropa ve světě, 2,5 miliardy na bezpečnost. Eh, to jsou čísla, která již byla potvrzena, a potom informace, podle které bychom u okruhu 1a růst a zaměstnanost provedli přerozdělení eh, prostředků a celkem by se to mělo přiblížit 2,8 miliardám eur. Takže celkem by se mělo jednat o nové peníze ve výši 6 miliard eur. U 3 miliard bude třeba rozhodnutí rozpočtových orgánů. Toto poslední prohlášení vyvolalo diskusy v tom smyslu, že se dalo vykládat jako určité omezení budoucích každoročních rozpočtových diskusí mezi parlamentem a radou. A říkám, že tedy se to, by se to mohlo tak vykládat, protože my jsme tedy nemohli předjímat tu každoroční rozpočtovou diskusi v v souvislosti s pravomocemi rozpočtových orgánů. A chtěli jsme vám tedy raději, kromě tohoto přeskumu a těchto prohlášení, navrhnout ještě prohlášení samotného parlamentu. A toto prohlášení vlastně eh, je výkladem a zpřesněním těchto prohlášení rady protože samozřejmě tento přeskum vypadal původně úplně nereálně, když jsme začali na tom zde v rozpočtovém výboru e, pracovat. Teď už to vypadá tedy průchodnější a dospěli jsme nakonec k návrhu rady. A to je důvod, proč tedy by nebylo dobré abychom tento přeskum nepotvrdili. Nicméně, my tedy ten přeskum potvrdíme, přejmeme eh, ta prohlášení, ale zároveň bychom chtěli ještě přidat prohlášení parlamentu, eh, které upřesňuje ta prohlášení rady, konkrétně to posledně zmiňované prohlášení, protože to by se dalo vykládat eh, jako určitá povinnost toho přerozdělování nebo omezování vlastně z těch takzvaných chop-ups a my tedy bychom chtěli upřesnit, že Evropský parlament připomíná, že tato společná prohlášení nemají žádnou eh, eh, vlastně právní závaznost, že parlament nadále může volně rozhodovat eh, komentář ze sálu mimo mikrofon. Pane Depreze, vy jste stále e, optimistický, jako vždy. Takže e, mohl by se pokusit rozhodovat o dalším e, změnách rozpočtu. Dále parlament by tedy připomněl, že má své výsady rozpočtového orgánu, které hodlá uplatňovat a za třetí, že to přerozdělování nesmí ovlivnit klíčové programy Unie, zvláště pokud tyto programy podporují růst a zaměstnanost nebo řeší nějaké aktuální potřeby a mají e, vysokou míru plnění. Takže takové tedy jsou e, návrhy, které předkládáme s Janem Olbrichtem, abychom mohli e, takto vlastně oslavit ten nový nebo první přeskum víceletého finančního rámce a abychom tedy eh, důstojně a na výši plnili úkoly rozpočtového orgánu, jímž je Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, paní Tomás, za tento návrh, které, který je pokrokem nepopiratelně a který umožňuje Evropskému parlamentu mm, mít elegantní přístup z hlediska akceptování těch deklarací. Pan Olbricht tady není, on se omluvil, měl problémy s leteckou dopravou, takže pan Fernandeš se nyní vyjádří jeho jménem. Děkuji, děkuji. Budu hovořit tedy za Budu hovořit za svého kolegu a stínového zpravodaje či spolu zpravodaje, který se týká tohoto víceletého finančního rámce. Rád bych také jménem eh, spolu zpravodajů tedy poděkoval zpravodaji za opravdu fantastickou eh, zprávu, také za zohlednění jejich návrhů a také za všechny dosažené cíle. V první řadě bych rád připomněl, pane komisaři, že co se týče tohoto více letého finančního rámce je velmi důležité, že se držíme tedy té možnosti přeskumu a také využívání nástroje pružnosti, protože velmi často eh, u těchto dvou bodů narážíme na nesouhlas rady. Nicméně se nám podařilo opravdu tady dosáhnout tohoto využívání jak pružnosti, tak efektivity a opravdu díky bohu za to, protože i díky tomu, kdy se nám podařilo jak se vyhnout se naprosté katastrofě, v eh, době, kdy vrcholila uprchlická krize. Parlament vždy zdůrazňuje nutnost zajištění co nejvyšší úrovně pružnosti a také důležitosti toho chopit se a převzít vlastní zodpovědnost, protože rada velmi často tedy je tedy tím spoluzákodárcem a je zodpovědná za mnohé, ale my podstatě chceme, aby tento přeskum opravdu byl odpovědí na otázky a výzvy, kterým v tuto chvíli čelí Evropská unie. To znamená, že tady v tuto chvíli bychom měli udělat všechno pro to, abychom nalezli tedy společnou řeč s radou, ale abychom neustupovali od důležitosti používání tohoto nástroje pružnosti i ve světle těch platebních problémů, které se na nás valí. A samozřejmě jde hlavně o podporu pracovních míst pro mladé lidi. Takže ano, ano, musíme udělat všechno pro to, abychom opravdu tady používali ty globální platební marže je důležité, aby se i nadále více a více používal nástroje v pružnosti, protože díky tomu v podstatě ty nouzové rezervy budou výkonnější. A poté samozřejmě není, nelze zapomínat nástroje, jako například ten fond pro přizpůsobení se globalizace nebo fond eh, Solidarity. A to jsou všechno prvky, které budou součástí také našich budoucích akčních uh, Eh, programů, protože ty jsou zcela nezbytné pro naše fungování, také pro fungování rozpočtu jako takového. Já jsem velmi rád, že v tuto chvíli v radě panuje jednota a jednoznačnost, protože samozřejmě i rada si v tuto chvíli uvědomuje, v jaké situaci se nachází. Ale rada v podstatě vždy má takovou tendenci v podstatě nám určitým způsobem svazovat ruce. Velmi často se ale ptáme, proč vůbec tak jednají, protože my jsme se vždy nebo většinou snažíme být opravdu dobrým eh, partnerům. A co se týče komise, tak ta vydává různá prohlášení, která sice se trošku týkají flexibility, ale to, co je zcela jasné, je to, že politika, politická přehla, prohlášení samozřejmě nejsou nadřazená smlouvám a samozřejmě nejsou ani nadřazená rozpočtovým pravidlům. Takže samozřejmě v tuto chvíli je ten návrh v té fázi propracování a přeskumu, a to i uh, v souvislosti s Junckerovým plánem a EFSI a dalších eh, legislativních eh, návrhů. To znamená, že my jen kvůli tomuto prohlášení v podstatě nestratíme tu naší spolurozhodovací pravomoc. A to společné prohlášení, a to samozřejmě vychází z podstaty tohoto prohlášení, tak tato prohlášení nebo prohlášení tohoto typu samozřejmě nespochybňují otázky, která, které se týkají pravomocí těch eh, orgánů zodpovědných za odsouhlasení rozpočtu. My samozřejmě víme, že k takovýmto prohlášením dochází a jak říkal, říkala kolegyně, my také můžeme samozřejmě vydávat naše prohlášení, v rámci níž budeme zcela jasně říkat, jakých pravidel a principů se držíme my ale tady v podstatě jde o to opravdu udělat všechno pro to, aby tento víceletý finanční rámec byl řádně přeskoumán. Půjde o první přeskum víceletého finančního rámce a já jsem si jistý, že pro období po roce 2020 takovýto přeskum bude velmi nápomocný. To znamená, že chceme udělat všechno pro to, aby, jak jsem ji zmínil, do co nejvyšší míry byl využíván nástroj pružnosti, aniž bychom tedy zapomínali samozřejmě na to efektivní využívání našich prostředků, včetně tedy těch autorizovaných plateb. To znamená, že my se budeme držet těch strategických cílů Evropy 2020 a to i v oblastech, jakými jsou boj proti terorismu, zvládání uprchlické krize, podporování bezpečnosti a budeme udělat všechno pro to, abychom také navýšili naší společnou obrany schopnost. To znamená, že i ten fakt, že tady s námi pan komisař je, je důkazem toho, že chceme spolupracovat a chceme dělat všechno pro to, aby implementace tohoto víceletého finančního rámce byla co nejlepší. A to i do budoucna samozřejmě, protože je v zájmu nás všech, aby ta situace byla co nejlepší. Děkuji. Děkuji. Pane zpravodaji, v souvislosti s rozpočtem Děkujeme, že jste hovořil jménem pana Olbrechta, vyslechli jsme si také paní Toma a nyní budeme rádi, pokud si vyslechneme stanovisko pana Ettingera za komisi. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamenta, parlamentu. Tato revize v polovičce období má historický charakter z hlediska kamise. Poprvé ve VFR Eh, bylo dohodnuto mezi radou, komisí a Evropským parlamentem, že uprostřed tohoto období dojde k aktualizaci, upřesnění a ke změnám. Eh, nejedná se pouze o určitou reflexi, ale jedná se o konání. A bylo, byla to idea nebo myšlenka výslovně Evropského parlamentu. Evropský parlament chtěl mít tento vliv v rámci této polovičky období. Vy jste toto představili roku 2013, velice tvrdohlavě jste na tom lepěli a úspěšně to završili. Chtěl bych poděkovat paní Tomás, panu Olbrichtovi a také panu Fernandešovi za velice mm, expertní věcnou spolupráci s komisí na všech možných úrovních. My jsme na radě jednali od polovičky listopadu do začátku března, bylo to delší období. A přes tuto dlouhou periodu vyjednávání jsem vděčný parlamentu a tomuto výboru za jaksi suverenitu a věcnost. Nedocházelo k protahování, rozhodovali jste velice věcně a rychle a využívali jste této příležitosti, této revize z hlediska také dopisu ze strany eh, Spojeného království, které spustí článek 50. To znamená, i, tyto, i tato témata a tato příležitost byla by užita, za to jsem velice vděčný. Jsem vděčný také panu předsedovi tohoto výboru, zpravodajům a představitelům jednotlivých politických skupin, že se účastnili tímto způsobem tohoto vyjednávání. Komise má pochopení, protože pro vás mm, ta prohlášení podnítí minimálně diskusy. A máme také porozumění pro vaše vlastní prohlášení, které je na stole a které jasně specifikuje právní stanovisko Evropského parlamentu a také vnímání, politické vnímání Evropského parlamentu z hlediska své, svých prerogativ v oblasti rozpočtového řízení. Co se týče současného balíčku které rada akceptovala a který byl předložen Evropskému parlamentu ohledně této revize, sice zaostáváme za původním návrhem komise, nicméně je to pokrok, protože se jedná o naplnění úkolů Evropského parlamentu v průběhu roku 2017, 2018 až do roku 2020. Za prvé, tomto balíčku máme tady jasně specifikovanou flexibilitu v rámci jednotlivých kapitol, v rámci také ročního rozpočtu. A nyní je možné rychleji a efektivněji reagovat na nové výzvy a na těžiska zájmu parlamentu, na která se musí reagovat. Za druhé, vedle flexibility jsou tady ještě dodatečné nástroje, které budou aktivovány. Obojí flexibilita a nové prostředky budou sloužit těm účelům, které jsou důležité. To znamená bojovat proti nezaměstnanosti mladých, podporovat růst, zaměstnanost. A vytvořit finanční základ pro naplnění úkolů v oblasti přistěhovalectví v rámci EU a také z hlediska podpory sousedních zemí EU. A flexibilita, když se na to podíváme z hlediska také obrany, tak eh, víte, že komise nyní pracuje na návrhu, který vám bude předložen na také radě eh, v červnu z hlediska výzkumu, z hlediska standardizace eh, na evropské úrovni. To znamená, jde o to, abychom byli efektivnější než v rámci jednotlivých 28 členských států. Ale i v této oblasti ty jednotlivé kapitoly nebudou postačující a tato revize zde vytváří nástroje proto, abychom byli schopni plnit nové úkoly vedle těch stávajících úkolů, abychom byli schopni zafinancovat relativně nové zadání. Vy znáte prohlášení komise. Víte, že zde vystoupila Itálie výrazným způsobem a jde o naplnění určitých povinností. Znamená to, že chceme sledovat eh, vývoj trhu práce, zvláště z hlediska mladých. Víte, že budeme aktivovat 2,2 miliardy z hlediska této podpory a také v rámci mm, tohoto víceletého finančního rámce do roku 2020 budeme ještě aktivovat další prostředky, které nám umožní stabilizovat postavení mladých na trhu práce v Evropské unii. Dnes večer se sejdu eh, s představitelem malského předsednictví, s ministrem financí Malty a do Velikonoc 5. nebo 6. dubna budeme ve Štrasburku a také budeme eh, společně eh, jednat o těchto závěrech na úrovni rady. Já mám pochopení pro vaše pochybnosti a chápu, že eh, přijmete vlastní deklaraci. Co se týče vyhodnocení těch 5%, tak tady chci poukázat na to, že účetní dvůr provedl analýzu, není to nic nového. Víte, že také v dalších letech dostaneme tyto analýzy z hlediska tohoto vývojového procesu. Je jasné, že máte stejná práva z hlediska rozpočtu Eh, to je skutečné, jsou to prerogativa, která vám patří. Je to výsostné právo Evropského parlamentu. A myslím, že stačí zde odkázat na platné právo a na, vaše, na vaši nezávislou uh, funkci Evropského parlamentu. Děkuji za práci, kterou jste provedli. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, pane komisaři. Takže Iniciativa, kterou nám navrhují zpravodajové, je vlastně jakýmsi vysvětlením textu. To znamená, my tam specifikujeme naše interpretace statementu, tedy deklarace rady. Podle vašeho názoru to neohrozí dohodu na úrovni rady. Dobrá. Děkuji za vaše pozbuzení. Děkuji za toto upřesnění, které by nám mělo umožnit předkládat pozměňovací návrhy do středy 22. března do 12 hodin. V rozpočtovém výboru budeme hlasovat 27. března, to znamená za týden tak, abychom 1. dubna na plenárním zasedání mohli předložit k hlasování celému Evropskému parlamentu stanovisko Evropského parlamentu ohledně mm, této změny nařízení v polovičce období. Kdo se chce vyjádřit? Pan Depre. Pane předsedo, je to něco, co není příliš časté, ale musíme uznat, že tady máme co dočinění s problematikou, kde všichni pracovali velmi kvalitně. Začněme s pravodají. Spravodajové zrealizovali velmi kvalitní práci, dobře argumentovali a byla to velice ambiciozní eh, práce. Pak jsme eh, dostali dobrý návrh komise. Já si na to pamatuju, že když jsme dostali tento návrh, tak i když někteří maximalističtí přátelé mezi námi byli eh, zklamáni, byli jsme zároveň eh, překvapeni tím vyváženým a voluntaristickým návrhem komise. Určité znepokojení tady bylo, protože právě začínalo slovenské předsednictví. Mysleli jsme si, že nemají velkou zkušenost. A jak to bylo? No, Slováci se jak si vypořádali s tímto úkolem a podařilo se jim dosáhnout téměř jednomyslnosti, což je úžasné z hlediska tedy tohoto slovenského předsednictví, které vyvolávalo určité znepokojení v některých delegacích. A navíc Eh, tady byla taková napínavá situace z hlediska Italů. V duchu Delarte eh, chtěli dosáhnout dokonalé dokonalosti. Jistě, někteří byli poněkud zklamáni, ale nicméně musím konstatovat, že včetně zpravodajů zde bylo dosaženo dohody ohledně akceptace eh, tohoto návrhu a Odsouhlali jsme těchto 6 miliard. Co se týče takzvaného statement, co to je? To jsou politická prohlášení. A politická prohlášení nemohou měnit právo. A v našem prohlášení Evropského parlamentu připomínáme, že se nemění prerogativa rozpočtové autority v rámci těch i třeba společných deklarací. Hmm, vypadá to, jako kdybychom neměli eh, možnost udělat společné eh, rozhodnutí. My můžeme učinit jednostranné rozhodnutí. Nicméně některé okamžiky znepokojení tady nastaly. Víte, že existuje krize legitimity v Evropské unii z hlediska velké části veřejného mínění. A proto v některých okamžicích si klademe otázku, zda všichni pochopili naléhavost, která tady je. Naléhavost z hlediska výrazného růstu a hlavně zaměstnanosti mladých. Už jsme přišli o lidové vrsty. Pokud přijdeme ještě o mládež, tak nevím, jak bude vypadat naše budoucnost. A dále, zpráva migračních toků. To neznamená, že bychom se podřizovali migračnímu tlaku. Tyto, tato témata jsou důležitá také z hlediska vole pro roku 2019, které budou důležité pro ty, kteří věří v Evropu i pro ty, kteří v ní nevěří. Děkuji, pane Depre, a děkuji za to, že jste připomněl, že deklarace jsou prohlášeními takzvaně dobrého svědomí těch, kteří vlastně um, říkají, že jsou pro tuto revizi. Ale připomeňme, že rozpočet se diskutuje každý rok. Pan Kalmel. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval oběma zpravodajům za tuto opravdu v podstatě velmi, velmi dobrou práci. Nechci teď zacházet do detailů a vyjadřovat se k podrobnostem, protože máme tady také určitý časový tlak. Nicméně, co se týče té flexibilizace, navýšení pružnosti, protože my všichni vždy Toto vnímáme velmi pozitivně, protože samozřejmě se říká, že pružnost znamená samozřejmě pružnější zacházení s penězi, ale flexibilizace, pozor, nemusí přece vždy znamenat jenom to, že jeden, eh, že ve chvíli, kdy ty prostředky jsou nějakým způsobem alokovány, tak musí být alokovány takovým způsobem, eh, jak bylo určeno eh, na začátku. To znamená, že tady si to musíme vyjasnit. Flexibilizace jako taková v mnoha případech nevyřeší ty problémy, kterým čelíme a my také nemůžeme jednoduše neustále přicházet pouze s těmi požadavky na více a více peněz, protože samozřejmě eh, ty peníze v podstatě nejsou a nemůžeme od členských států, aby neustále přispěvali do rozpočtu více a více. A teď jenom taková obecná připomínka. Ve chvíli, kdy hovoříme o přeskumu a přepracování takovéhoto víceletého finančního rámce, tak je třeba samozřejmě se zamýšlet tady nad tou budoucností a je třeba zcela jasně zastávat zcela jasné stanovisko a říci, Evropská unie jako taková se musí vždy zcela jasně stanovit, jaké má cíle, kdo je za co zodpovědný a kdo je také připraven takovou to zátěž nést, protože pokud se toto nevyjasní, tak sice budeme tady krásně hovořit o tom či druhém, budeme tady hovořit o tom, jak chceme bojovat s nezaměstnaností mladý, jak chceme řešit eh, uprchlickou krizi, ale hlavně tedy právě v této oblasti uprchlické krize, je třeba říci, že ve chvíli, kdy chceme něčeho dosáhnout, potřebujeme společný solidní základ. A teď tady opět další společné téma, společná obraná politika. Takže tady o tom samozřejmě můžeme hovořit E, ze široka, ale kde je nějakým způsobem stanoveno, kdo je za co zodpovědný. A ve chvíli, kdy chceme, jak si teď investovat do společné politiky, chceme stanovovat, e, jak si co je třeba uděláno, tak e, to jsou samozřejmě cíle, se kterými všichni souhlasíme. Ale kdo přesně bude za to zodpovědný. A e, proto také potřebujeme dostatečně silné vyjádření politické vůle a nebavit se pouze jenom o sumách, protože jinak to jednoduše nebude fungovat. Merci. Děkuji. Pan Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich auch. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také samozřejmě oběma zpravodajům. A děkuji také panu komisaři Ettingerovi, protože on ve svém projevu vyjádřil jaksi určitou citlivost pro to, co je pro nás jako parlament velmi důležité, což ne úplně vždy, jak si je k dispozici u zástupců těch eh, jiných institucí. Takže co se týče toho politického prohlášení za eh, Evropský parlament, to je zcela úplně normální proces, protože eh, když se podíváme na eh, prohlášení rada, rady, která eh, jak si vyjadřuje pravidelně, tak já chci říct, že tady prostě všichni jednají na základě těch společných smluv, to znamená, že to tady nemůže vést k žádným problémům. Já si také myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku v tom smyslu, že v těžké situaci samozřejmě si pamatujeme na selhání z těch vyjednávání z roku 2013. To znamená, že došlo v podstatě k tomu, čemu jsme se, eh, čeho jsme se obávali, protože samozřejmě si pamatujeme na to tehdejší předsednictví, eh, samozřejmě si pamatujeme na to období šesti měsíců, kdy s námi nikdo nechtěl řádně vyjednávat a my jsme v podstatě Eh, stáli před tou otázkou, jakým způsobem to v podstatě vyřešit. Potom to všechno vybuchlo. I když a já jsem velmi eh, jaksi vděčný kolegovi, který byl tehdy spolu eh, s pravodajem, za to, že v podstatě říkal, že nejde o to neustále si žádat více a více peněz, ale trvat na vyšší eh, funkčnosti právě toho prostředku pružnosti, tak aby mohly být využívány prostředky, které třeba už několik let v podstatě využity nebyly a které by mohly tedy zalepit ty díry v, těch, v tom rozpočtu na současný a následu, na současné a následující období. To znamená, že to, že v podstatě se tady začalo hovořit o té pružnosti, to, že se díky tomu ta výkonnost samozřejmě zlepšila, to znamená, že jsme začali převrstvovat eh, různým způsobem eh, ty prostředky a eh, rozhodně i pro radu celý ten proces z minulého předminulého roku musel být velmi zajímavým zjištěním ale jedno bych, pane komisaři, ještě velmi rád zmínil v tuto chvíli. Už jsme s tím před mnoha lety začali, ale věnovali jsme se tomu příliš eh, málo. Ve chvíli, kdy v podstatě hovoříme o té bílé knize komise. To znamená, že si klademe tu otázku, jak si po alternativách, to znamená i kam, jak a kam směřuje eh, tato unie občanům. Tak samozřejmě, samozřejmě, že se to nějakým způsobem také odrází v debatě o evropském rozpočtu, protože ve chvíli, kdy si stanovíme, že chceme, aby Evropská unie se i nadále vyvíjela a rozvíjela v tomto formátu, no tak si musíme položit tu otázku, jakým způsobem se to odrazí samozřejmě ve struktuře, v administrativní struktuře a jakým způsobem způsobem to, nebo jak se to odrazí samozřejmě na těch eh, konečných účtech, protože jinak to nebude mít vůbec žádný smysl. Ale pokud tedy eh, se budeme chtít v rámci toho věnovat i společné mm, obrané politice. No tak musíme samozřejmě k tomu přistupovat úplně stejně. To znamená, že ve chvíli, kdy je tady něco, čemu se čemu se chceme věnovat na úrovni celoevropské, no tak samozřejmě musíme intenzivně spolupracovat s členskými státy, musíme si jich ptát, jak postupujete, či co děláte vy v rámci vytváření a přebírání vaší vlastní zodpovědnosti ve chvíli, kdy tedy dochází tedy k přebírání či eh, naopak o odebírání určitých eh, pravomocí. Takže například eh, moto VSE a ochrana spotřebitele, to si také samozřejmě vzpomínáme, jak to funguje. To znamená, že tady potřebuje samozřejmě, potřebujeme samozřejmě i vědeckou analýzu a také na základě toho v Německu vznikly dva nezávislé instituty které nezávisle pracují a skvěle pracují. A to je přesně to, co musí fungovat i v rámci tedy našeho uh, pracovního procesu. To znamená, v žádném případě ale nesmíme v podstatě dovolit to, aby členské státy v podstatě nebyly připraveny, jak si ty změny přijímat i na národní úrovni. To znamená mluvit jedním eh, způsobem na celoevropské úrovni, ale jak si nevyvíjet potom žádnou eh, aktivitu na eh, vnitrostátní úrovni. To znamená, že ty aktivity musí být, eh, musí se konat na všech těch úrovních. Děkuji. Tady jde o to, abychom věděli, co očekáváme od Evropy. My se snažíme tady pracovat s těmi jednotlivými rozpočtovými položkami a provádět operace, které vlastně nejsou v kompetenci Evropy. To je úžasné, ale je to frustrující, ve chvíli, kdy budeme oslavovat 60. výročí římských eh, smluv, tak bychom měli vědět, co chceme eh, udělat z Evropy a říci jasně, jaká prerogativa tady máme, která nemohou být vykonávána na úrovni eh, národní. Zdravíme paní Tomás, která na jejíž adresu bylo vyjádřeno mnoho komplimentů. Buďte hrdá na to, co jste zrealizovala s panem Otrichem, s vaším spolupracovníkem. Vážený pane komisaři, takže tuto úvahu musíme mít společně s radou v předvečer přípravy víceletého finančního rámce po roce 2020. Byla to vynikající práce, děkujeme všem, kteří k tomu přispěli, děkujeme za cená stanoviska, děkujeme za snahu najít kompromis v rámci jednání mezi parlamentem a radou. A vlastně až do posud toto nebylo ještě nikdy realizováno. Eh, je to dohoda o eh, revizi v polovice období tohoto víceletého finančního rámce. A eh, proto všechny podmínky jsou zajištěny proto, aby rada toto schválila, ale to samozřejmě nemůže nic předurčovat dopředu, protože každý rok vyjednáváme o rozpočtu. Takže tím skončíme tuto diskusi a vytvoříme společné zasedání s Ekonem a budeme hovořit o dalším důležitém, velmi důležitém projektu a sice o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, EFSI. Oui. Bien, comment ça se passe